Zápis byl distribuován. Máte nějaké připomínky k tomuto zápisu? Nějaké poznámky? Není-li tomu tak? A vidíme. No, čili v tom případě jsme tento zápis chválili. Procedurální poznámka. Pan Ribeira i Castro. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se